by toto mohl sdělit eh, paní kolegyně Plam. Právní výbor na zasedání 25.4. diskutoval mandát paní Langen podle eh, článku 3 odstavce 4 a jednomyslně navrhl, aby toto bylo eh, splnoprávněno počínaje 17. březnem 2012. Jsou námitky, kolegové? Není tomu tak. To znamená, platnost tohoto kandátu, eh, mandátu je tímto potvrzena. Eh, výbor pro ústavní záležitosti eh, navrhuje k článku 117 část